účast také EHSV a výboru regionů, e, proto aby se e, posílily sociální aspekty a také regionální význam, tak abychom vnímali Evropskou unii také jako unii regionů. Takže musíme zlepšit zprávu e, v této oblasti. Tak abychom se vyhnuli případným střetům zájmů Máme tady 25 záruk, to je určeno pro eh, vnitrostátní banky a samozřejmě tyto záruky musí být zajištěny ve 100% výši. Děkuji vám. Eh, Není jste pan zpravodaj Gvaltieri, takže eh, nyní požádám paní komisařku Běnkovskou, aby si vzala hlas. Thank you very much, President, uh, dear members. Eh, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, dnes tedy eh, jednáte o programu Invest EU na posledním plenárním zasedání a to je vlastně symbolické pro tu podporu, kterou parlament dával ekonomické oblasti po celou dobu svého mandátu. To, že se toto téma podařilo zpracovat v rekordním čase, budeme moci eh, v příští finanční výhled začít naplňovat od prvního dne také v oblasti podpory investic. My zde máme tedy eh, jeden zastřešující investiční nástroj a de facto budeme jednotným a integrovaným způsobem Eh, řešit eh, investiční oblasti, kde investovat není optimální. Bude to například oblasti eh, bydlení, digitální ekonomiky, dopravy, městské dopravy a tak dále. Garance Invest EU se pokusí přilákat soukromé prostředky a crowdfunding pro veřejné účely. Komise eh, vítá eh, důrazy tak, jak je zde stanovil parlament. Také si cení toho, že spolu eh, legislátoři zajistili přístup k investiční garanci. To nyní máme zakotveno v, našich, v našem novém nařízení a další aktéři jako EBRD nebo Banka Rady Evropy nebo Národní podpůrné banky a instituce se nyní budou moci stát eh, realizačními partnery. A to zajistí přístup a využití eh, veškerého dostupného know-how, včetně geografických potřeb a lokálních potřeb. Příprava programu InvestEU a jeho implementace propojí tyto různé aktéry, eh, všechny ty aktéry, které se do systému musí zapojit. A de facto oni pak budou moci spolu utvářet investiční program Evropské unie. Výsledkem by mělo být, měla být mobilizace dlouhodobých investorů, kteří budou podporovat klíčové priority. Je to důležitý instrument a bude také posilovat zodpovědnost a transparentnost eh, na straně aktérů. Komise se domnívá, že to všechno zlepší Invest EU. Závěrem mě dovolte, abych mohla vyjádřit eh, vysoké ocenění za, eh, pro všechny, kteří se tohoto procesu účastnili, také přidružených výborů, a také za dosažené úsilí dohodnout se definitivně ještě před evropskými volbami. Chci rovněž poděkovat za oddanou práci rumunskému předsednictví. Děkuji vám a nyní eh, za eh, výbor regionálního rozvoje má slovo paní Gentli. Vidím, že je pan, pan posel, ale može po, potom paní Gently. Vidím že, vidím, že tedy nejdřív pan poslanec, který přišel. Děkuji, pane předsedo, tudíž euro eh, mm, vytváříme paradigma, které reflektuje to, že Evropa se mění, protože eh, Evropa se eh, nyní orientuje na nový kurz, opouští škrty a i Evropa lidí. Musí to být Evropa, která roste, Eh, způsobem udržitelným a inkluzivním. Invest in Europe má podporovat inovativní podniky, má dávat přístup k úvěrům pro malé střední podniky. Invest Europe znamená podpora oběhového hospodářství, ekologické hospodářství a mm, má se podporovat eh, školství, univerzity, nové kompetence a eh, léčba, nemocnice. Invest in Europe znamená investovat eh, i do sociální sítě, abychom pomáhali těm nejvíce eh, marginalizovaným. Takže eh, zvýšit tedy blahobyt lidí a kvalitu života v jednotlivých regionech. Děkuji vám. A teď prosil ještě pana Gualtieriho, který je spolu s pravodajem, aby si vzal hlas. Na čtyři minuty, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Skutečně to je potěšení, že zde mohu představit výsledek dlouhé práce a velice intenzivního vyjednávání, které však vedlo k pozitivním výsledkům. Chci poděkovat eh, spolu s pravodají Jose Manuelovi Fernandesovi a všem stínovým kolegům, kteří přispěli eh, k tomuto návrhu, kde jsme začali již vlastně před pěti lety finanční krize a politiky škrtů, to vedlo k bezprecedentnímu poklesu veřejných a soukromých investic v celé EU a jedna z našich priorit tedy bylo oživit investice. Více investic, což je podmínka pro růst a zaměstnanost. Díky flexibilnímu výkladu paktu stability a potom díky novým iniciativám, jako je Evropský fond strategických investic, nám se podařilo <clears throat> eh, eh, dát nový kurz hospodářským politikám a vlastně zde vznikly nové možnosti v sektoru inovace, materiálních infrastruktur, nemateriálních infrastruktur, v sociální oblasti, v oblasti změn klimatu. Jde o velké výzvy, které chceme řešit právě programem Invest EU. Dále je třeba podporovat malé střední podniky, výzkum, inovace a udržitelnou infrastrukturu. A díky tomuto programu budeme moci řešit obrovský, obrovskou propast, kterou máme v sociální infrastruktuře, infrastruktuře v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb. Dohoda, ke které jsme dospěli s radou, eh, to přináší celou řadu vylepšení původního návrhu komise a to především jsme tam stanovili náklady na záruky pro ty, kteří přichází s investicemi a to by mělo být jasně napojeno na charakteristiky a na rizikový profil dané operace a měli bychom mít lepší podmínky, které třeba aplikovat právě pro vytváření investičních platform, tak abychom podporovali investice v oblasti tam, kde existuje velký nedostatek investic, abychom i podporovali intervence v těch sektorech, kde je nezbytné eh, investovat, kde to je jasně evidentní. Za druhé, když uznáváme zvláštní partnership, který zde existuje, pokud jde o centrální roli Evropské investiční banky, tak my jsme i povýšili eh, roli národních podpůrných bank, které podporují investiční projekty ty národní banky by měly mít přímý přístup k evropské záruce a toto i dá větší flexibilitu a tedy větší možnosti financovat projekty eh, s pozitivními dopady na míru investic a na tvorbu nových pracovních míst. A nakonec jsme eh, stanovili tam, že členské státy nejenom, že budou mít možnost eh, eh, v podstatě část svých zdrojů, které jsou vyčleněny na politiku soudržnosti v Národním kompaktu, že ty budou moci použít do Invest in EU a budou moci i ještě sáhnout na doplňkové eh, prostředky, které budou takzvané one-off, jedno, eh, jednorázové, to znamená, nebudou se započítávat do výdajů ve smyslu paktu stability. Takže text, o kterém budeme hlasovat zítra, je vyvážený a vyžaduje alespoň 55 investic v oblasti udržitelné infrastruktury, což přispěje k tomu, že splníme cíle podle pařížské dohody o změnách klimatu. A zásadní je mít i jistotu těchto zdrojů a tudíž v příštím funkčním období bude o to vyjednat mm, víceletý finanční rámec, který bude schopen Eh, eh, podporovat eh, tyto inve, ambiciozní projekty Invest EU a jde o to mít tedy silný evropský rozpočet. Víme, že Invest EU bude důležitý mechanismus, ale ne úplně dostačující a takže i když bude naší prioritní prioritou v příštím funkčním období realizovat mimořádný investiční program a tak podpořit Eh, ekologickou rekonverzi, změnu naší ekologie a oživit eh, růst, zaměstnanost a inovace. Eh, děkuji bardzo. Děkuji vám a nyní prosím za PPE, aby si vzal hlas pan poslanec Karas. Pane předsedo, vážená paní komisařko, chtěl bych poděkovat panu Galtierimu, zpravodaji a chtěl bych poděkovat samozřejmě také panu Bulmanovi, který na začátku se mnou v podstatě bojoval za tyto investice. Jsou to investice, které nejsou sprintem, ale je to spíše maraton. Na začátku tohoto období jsme začali s Junckerovým plánem. To byla první iniciativa. Pak jsme to zlepšili eh, a pak jsme to prodloužili. Eh, a samozřejmě jsme se také zaměřili na sousedské země, Afrika. A na závěr tohoto legislativního období tady máme vlastně tuto iniciativu Invest EU, což je další kapitola až do roku 27. 1200 miliard eur do nových investic. To je možné prosadit. 945 tisíc pro budou pod malých a středních podniků bude podporováno. 400 eh, miliard bylo mobilizováno do posud a 1,4 eh, milionu nových pracovních příležitostí bude vytvořeno. Takže eh, tento plán nám umožní zredukovat byrokracii a to v rámci těch 14 různých finančních nástrojů, které budou zastřešeny v tomto jediném plánu. Budeme podporovat také ekologické cíle, eh, minimálně budeme eh, to investovat eh, do infrastruktur ve výši 55 Budeme zlepšovat také podporu malých projektů a budeme se zaměřit Eh, na záruky, které budou poskytovány z hlediska EU těm místním institutům, takže chceme, aby zde tyto investice a tato rozhodnutí byla nezávislá. To ještě není závěr. Je to vlastně jakási, jakýsi čtvrtý stupeň, který v podstatě posiluje soukromé a veřejné instituce ve směru růstu a nasměrovává je správným směrem a doufáme, že tedy budeme moci pokračovat na této cestě v novém období. Děkuji vám. A nyní eh, paní eh, Glanec eh, Moran za socialisty. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, drazí kolegové, já také samozřejmě zdravím zpravodaje. Tato částečná provizorní dohoda ohledně Invest EU v rámci víceletého finančního rámce 21-27, to je velmi silný a pozitivní signál, který Evropský parlament hrdě vysílá do světa, protože chce znásobit ty úspěchy toho prvního investičního Junckerova plánu. Budeme tedy zvyšovat investice do zaměstnanosti, do trvale udržitelného růstu v Evropě a to počínaje lednem 2021. Bylo tady řečeno, že se budou podporovat lokální projekty, infrastruktury, digitalizace, budou se podporovat malé a střední podniky, to je velmi důležité. A také tím zajistíme záruky, které umožní prosazovat etický a trvale udržitelný charakter financí. To je důležité. Bude se tady vytvářet klíčové partnerství mezi EIB, Evropskou komisí a národními a lokálními bankami, tak, aby se podporovaly ekologické a sociální projekty, které budou vybírány v souladu s našimi závazky, zvláště s pařížskou dohodou a z hlediska eh, trvale udržitelného vývoje OSN. Co se týče čtvrtého se, čtvrté sekce, o které hovořil pan Fernandeš před chvílí, tam se říká, že dnes je možné realizovat sociální investice a že je možné tedy podporovat kulturní a kreativní obory. Já myslím, že tady musí být zajištěno propojení mezi veřejnými investicemi a Evropskou agendou pro kultury. Víte, že kultura nemůže být vyřazena z těch velkých diskusí. A také je nutné eh, mít Evropu, která má historii, to znamená Evropu kultur. A není to jednoduché, není to jednoduchá investice. Ten Invest EU by měl být odrazovým můstkem pro Evropskou unii, která se bude také podílet na boji proti klimatickým změnám a která bude podporovat ta paradigmata, která jsou nutná v našich společnostech. Musíme také postupovat velmi pokrokovým způsobem a tato Evropa musí se obracet na naše občany a musíme tedy stělesňovat jejich naděje, jejich velice ambiciozní naděje. Děkuji mnohokrát. Pan Paket, prosím za EKR. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, kolegové. Invest EU Eh, to je možnost investovat do udržitelných a inovativních projektů a podniků s garancemi Evropské unie eh, ve výši až 14 miliard eur. To nejsou dotace, to jsou garance. A takto můžeme pomoci významným sektorům. Evropské podniky budou schopny sami vyvíjet inovativní produkty, aniž by byly závislí na velkých mimoevropských dárcích. Všechny stavající nástroje se scházejí v tomto jediném instrumentu a to je naprosto skvělý přístup. Vše se zjednodušuje, máme zde eh, národní podpůrné banky, ty budou mít posilenou roli. To se týká také flámských bank, které se budou moci postavit eh, do čela tohoto eh, posunu. Takže doufáme, že se tím věci pohnou vpřed. Toto je naše poslední plenární zasedání a myslím, že jsme nemohli skončit lépe. Děkuji vám. A nyní za Alde paní Věring na minutu. Geachte voorzitter, komisáris, beste collega's. Als op... Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegové, Invest EU nahradí EFSI a bude hrát tedy v, tomto, v tom nadcházejícím mandátu zásadní roli. E, jedna e, z lekcí, které jsme si odvodili e, z minulé krize, je, že stabilní ekonomika je ekonomika, kde se investuje. A díky tomuto programu máme takový velice hezký eh, příslip do budoucnosti. Vývoj a výzkum, digitalizace a tak dále. Všechny tyto investice zajistí to, aby se naše Unie stala do budoucna jedním z nejatraktivnějších investičních destinací eh, na celém světě. Takže kolegové, Eh, uzavřeme tu mezeru v investicích, která nás dělí od eh, těch eh, nejlepších. Nyní pan Papadimus Zague. Pane předsedo, návrh dvou zpravodajů je vylepšený ve srovnání s původním návrhem komise. Nicméně je to daleko od toho, co potřebujeme. Potřebujeme více investic, globálních investic. Všechno pořád visí ve vzduchu, samozřejmě, poněvadž ještě není přijat víceletý finanční rámec. A především rada chce dělat škrty a komise navíc, eh, na, na místo, aby je zvyšovala, tak také je snižuje jako stínový zakule jsem předložil pozměňovací návrhy, abych vylepšil návrh komise, především pokud jde o administrativu, byrokracii, <clears throat> geografické pokrytí, zapojení malých středních podniků a silnější roli rozvojových bank, více fondů na změnu klimatu. Ale i tak <clears throat> pořád mám pocit, že bychom měli mít ambicioznější návrh a proto mm, jsme ještě více, předložíme ještě více pozměňovacích návrhů. Děkuji a za eh, zelené nyní pan mi Minatá Půl. Mm. Děkuji, pane předsedo paní komisařko, Invest EU pro nás musí být vlastně ten hlavní nástroj, jak dosáhnout držitelného stavu ekonomiky. A to vlastně přichází v okamžiku, eh, kdy eh, budeme věnovat více eh, peněz na klimatické záležitosti. Očekáváme, že Invest EU bude fungovat podle principu udržitelných investic. Eh, to znamená, že eh, uhlí, plyn a eh, atomová energie se nedá považovat za udržitelné zdroje. Je tedy třeba pozbuzovat finanční sektor, aby se směřoval do zelené ekonomiky. Navíc jsme také proti tomu, aby se za pomoci Invest EU financovaly zbrojní projekty. Myslím, že máme daleko důležitější starosti environmentální a sociální, které si zaslouží naší pozornost. Nicméně vítám eh, silnější zapojení regionálních a národních podpůrných bank které mají lepší a hlubší znalosti místního trhu a místních podmínek. A na závěr dovolte, abych poděkoval spolu s pravodajům za odvedenou práci na této zprávě. Děkuji. Eh, nyní pan Arnold za EFTD na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Toto bude naposledy, co zde hovořím v Evropském parlamentu. Já eh, nebudu kandidovat. Byl jsem zvolen v roce 2014 a mm, mm, eh, já jsem se eh, snažil splnit mandát Brexitu a volby dali nám mandát žádat o Brexit v roce 2016, tedy byl Brexit a dva, potom to podpořili i volby vlastně čtyřikrát. Eh, to jasně říkali Britové a takže je zvláštní, že tři, leta, tři roky poté diskutujeme o projektu EU e dalších 40 miliard euro z kapes daňových poplatníků eh, a pořád nevíme, zdali Spojené království skončí tady, anebo ne. Zdali bude součástí toho příštího sedmiletého finančního plánu. To nelze přece garantovat. A teď, eh, eh, tak, a já zde v podstatě viním tím britskou vládu, která se chová tak tedy neústupně a přece Britové již čtyřikrát chtěli, požádali vládu, abychom opustili Evropskou unii a teď to bude po páté a vlastně proto mm, a také stoupáme ve výzkumech eh, měřeného mínění, takže já v podstatě tady eh, padá opona a tomu čelíme zde. My přece eh, jsme, eh, já jsem eh, to nedělal tak, jak jsem chtěl já osobně. Já jsem dělal jenom to, co chtěli moji voliči a v podstatě to je to, co přece politici i ty budoucí musí dělat. Děkuji vám. A nyní prosím paní Maletič, aby si vzala hlas na minutu a půl. Předávající tam kolegama i zjistitelima. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Fernandešovi a panu Gualtierimu za velice dobrou dohodu eh, spojenou s klíčovými prvky programu Invest EU. Jak řekla komise, paní komisařka, to je dobrá motivace pro budoucí vyjednávání, tedy mm, to už bude během příštího mandátu, příštího parlamentu. Vlastně tady již eh, po čtvrté hovoříme o takovémto programu. Je to důležité nejenom vytvořit takový program, ale později ho realizovat v členských státech. A to především teď, když je třeba zvýšit jeho viditelnost. Je třeba investovat projekty, které Eh, jinak by nemohly být eh, financovány z komerčních úvěrů či z politiky soudržnosti. Ale je třeba investovat do inovací, do startupů, které eh, rychle rostou, nebo do podnikatelů, kteří potřebují další šanci musíme investovat do projektů, které mají potenciál, ale které eh, ne, nelze financovat z komerčních zdrojů. A musíme také i věnovat pozornost geografickému pokrytí EFSI. Hmm, byl program, který byl spíše nasměrován na ty rozvinuté státy, ale tento program by měl být nasměrován na ty méně rozvinuté. Děkuji. Děkuji a nyní paní Beres na minutu a půl. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, přijetí tohoto textu, který se týká vytvoření plánu Invest EU, navazuje na to, eh, k čemu se zavázala tato Evropská komise spodně podnětu socialistů a demokratů v rámci Junckerova plánu to znamená v rámci EFSI roku 2011 a bylo to obnoveno 2017. Je to částečné, protože ještě čekáme na finanční ustanovení a na VFR na rok 2021 až 2027. Nicméně vítáme tento text. Co se týče té sekce ohledně zprávy, tak tady se počítá s tím, že tady bude strategický výbor, kde budou zástupci komise, EIB a další partneři uplatňování těch investic, zvláště rozvojová banka a pak tam budou nezávislí experti, kteří budou jmenováni parlamentem. Tento program bude eh, působit v klíčových oblastech z hlediska ekologických a sociálních požadavků. Evropská unie musí přijmout tyto požadavky, musí se zaměřit na trvale udržitelné infrastruktury, na sociální investice kam bude patřit také kulturní a kreativní tvorba. Musíme být bělí. Otázka nastavení těch ambicí v oblasti životního prostředí musí odpovídat našim požadavkům. To znamená, musí to odpovídat těm 48% VFR, které budou na ozelenění evropské ekonomiky. Co se týče statutu EIB, Tady Evropská komise se rozhodla, že to bude privilegovaný partner a proto příští parlament se musí zabývat zprávou EIB, protože ta není optimální také z hlediska práv a kompetencí tohoto parlamentu. Děkuji. Mec, jedna minuta. A nyní paní Mec na jednu minutu. Eh, prezident. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Invest EU, je určeno zvláště malým a středním podnikům Přesto, že budu hovořit o určitých výhradách na konci, tak myslím, že to jde dobrým směrem. To znamená klíčové postupy z hlediska klimatické změny, navýšení investic pro Advisory Hub, to doufám zlepší informace a také geografické pokrytí. Co se týče climate proofing pro všechny projekty a vyhodnocování těchto projektů z hlediska klimatických parametrů, to je také pozitivní. Čeho litujeme? Bohužel v rámci Invest EU je možné investovat do obrany a také do projektů, které nejsou zjevně propojeny s klimatickými cíly jako letiště a nebo fosilní nebo e, projekty s fosilními palivy.

navazujeme další variantou pro období two thousand and twenty one až two thousand and twenty seven pro další finanční rámec a že jsme se poučili z toho jaké slabiny třeba ten junckerův plán má a že se snažíme v tom novém projektu vylepšit. takže vítám tento projekt a doufám že se podaří dokončit jeho vyjednávání v rámci příštího parlamentu a že bude potom následně od roku two thousand and twenty one úspěšně spuštěn. děkuji. Eh, Děkuji, pan Fernández, na jednu minutu. Děkuji, hm, pane předsedo, paní komisařko. Před pěti lety my, socialisté, jsme, když jsme šli do voleb, tak jsme chtěli skoncovat s politikou škrtu a řekli jsme, že je třeba podporovat poptávku, investice a tak překonat krizi. A nám se to podařilo a my děkujeme zde komisi a zbytku frakcí, které nás podpořili i s tím Junkrovým plánem, což bylo nezbytné, abychom bojovali proti krizi z posledních let. Je důležité uznat i krok, který nyní děláme, abychom vytvořili stát stálý nástroj, tento nový Invest EU, který má podporovat investice v celé Unii permanentním způsobem, což je nezbytné v tomto okamžiku, když o tom diskutujeme. Ale Nemůžeme zapomínat, nemůžeme si nepřipomenout, že Junckerův plán vznikl právě jako anticyklická politika boje proti eh, recesi a právě tuto politiku potřebujeme, tedy anticyklickou politiku. Děkuji. Děkuji bardzo, pan Buda. Děkuji a nyní pan Buda na minutu a půl. Președinte, mulțumesc. Aș dori și eu să felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. InvestEU... Bych chtěl oběma eh, zpravodajům poblahopřát. InvestEU je skutečně hlavní politikou Evropské unie a jeho cílem je v podstatě podnítit eh, investice, které musí být eh, zaručeny v rámci EU a zajistit větší jistotu pro investory. A z toho vyplývá jednoduché konstatování lepší život pro všechny evropské občany, vzhledem k tomu, že konvergentní cíle eh, z hlediska ekonomiky a sociálního života budou dosaženy, bude tady větší konkurenceschopná, dojde k inovacím a k digitalizaci. To by mělo být posíleno. Vycházíme z této zkušenosti a zároveň musíme říci, že při výběru projektů v rámci u Invest EU bychom měli zajistit lepší zeměpisné pokrytí tak, abychom se vyhnuli tomu, že by tady byly velké rozdíly mezi regiony. Malé podniky jsou velice důležité pro Evropskou unii, ale je pravda, že tady jsou složité postupy eh, pro přístup k investicím a proto Evropská unie musí zjednodušit tyto přístupy a musí také odbourat eh, přehnanou byrokracii, která tady existuje. A zároveň se musí zvýšit atraktivita těch lokálních eh, projektů a eh, je nutné využívat také místní zdroje, vytvářet klastry, které by se podporovaly tak, aby se šířily inovativní eh, produkty, které by potom mohly být přitažlivé i na mezinárodní scéně. Veřejné orgány musí mít také přístup k takovým možnostem investic a podporovat i kreativní průmysl. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi eh, Karasovi. Děkuji mu za to, že panu Karasovi za to, že už léta letoucí podporuje malé a střední podniky. Toto jsou skutečně strategická místa, kde se vytváří všeobecný blahobyt. Eh, hovoříme o tom už 25 let a já si vzpomínám, eh, jak jsme na leta 2001 2000 až 2005 vytvořili eh, program na jejich podporu. Tenkrát jsme měli 450 milionů. V letech 2007 až 2013 jsme měli program podnikání a inovace a ten získal více než 2 miliardy eur. No a minule to byly eh, nebo potom to byly 3 miliardy z EFSI v eh, končícím období 5 miliardů, 5 miliard a teď je to mnohem víc. Takže vidíte, že podpora podnikání malého a středního, podpora naši, eh, našeho blahobytu se tady bere velice vážně, včetně tedy klima. A to znamená, že naše politika je pokroková a znamená to, že v mezinárodním srovnání budeme opět eh, eh, v popředí. Já chci poděkovat paní komisarce Běnkovské, poněvadž vím, že není snadné zasazovat se o zájmy malých a středních podniků, ale dokázali jsme, že je to možné. Děkuji vám. Děkuji a Nyní ke HDI eh, je přihlášen pan Marias. Prosím, pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Program Invest EU by skutečně mohl být účinný. Mohl by opravdu přispět k růstu vytváření pracovních míst, mohl by podpořit vzdělávání do eh, schopností a dovedností. To všem znamená, že je třeba vyhnout se problémům, které se objevily u Junkrova plánu. Právě na příkladu Řecka se ukázalo tenkrát, že Eh, peníze nakonec skončily v kapsách eh, evropských nadnárodních podniků, které eh, si potom například skupovaly regionální letiště, Fraport například. Tady se skutečně investovalo, ale ve smyslu privatizace, kterou prosadila trojka. Takže Eh, podobně to bylo, eh, to bylo tedy s řeckými bankami, no a poté tedy na letiště, jak už jsem řekl. To v podstatě byla privatizace, to nebyly žádné investice. Ten nový program musí jít jiným směrem, musíme podpořit malé a střední podniky, ale musí být vytvořena přidaná hodnota také pro místní komunity. Děkuji a nyní bych prosil, aby si dala slovo paní kopsářka Běnkovská. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, dámy a pánové, za tuto debatu a za vaše pozitivní komentáře k tomuto programu. Můj hlavní závěr z této debaty je, že zde zazněl naprosto drtivý, eh, naprosto drtivá eh, vyjádření podpory. A od tohoto programu ovšem také očekáváme hodně. A já tedy Eh, doufám, že tedy eh, ty přípravy budou pokračovat také na půdě komise. Děkuji vám za práci, děkuji vám za podporu panům zpravodajům, stínovým zpravodajům a všem ostatním. Děkuji a nyní na závěr ještě pan Fernandez eh, jakožto zpravodaj. U investimentu publiku je importantísimo Veřejný sektor a investice ve veřejném sektoru jsou, důlež, jsou velice důležité, i soukromé jsou nezbytné, takže je třeba podporovat oboje, i ty soukromé, podporovat eh, ducha podnikání, startupy, posilovat eh, konkurenceschopnost podniků v Evropské unii, takže to bude znamenat lepší mzdy pro všechny, lepší platy ve veřejném sektoru a také lepší eh, platy v soukromém sektoru. Investice ve veřejném sektoru. Tam je důležité, aby vlády zde eh, uměly sehrát svoji rolu, roli. Bohužel v mé zemi, eh, v Portugalsku, tam teď v současném vládě a vláda, tedy Pedro Marques, nevyužili ani euro z investičního plánu a Junckerův plán, a tedy dnes Invest EU, lze přece používat i pro soukromý sektor, nejenom veřejný. Takže všichni musí hrát svoji roli. A zde Evropský parlament využil tento program, aby se dalo smobilizovat 700 milionů euro, takže a musí to být samozřejmě zřádně geograficky rozloženo a i proto je zde ten advisory hub pro investory. Je nutné, aby v každém členském státu existovaly i národní huby, platformy, poradenské platformy, které budou podporovat investory, i ty regionální huby které budou pomáhat lidem, eh, aby mohli mm, žádat o prostředky a aby skutečně Invest EU byl program, který bude absorbován a vedl to ke kýženému výsledku. Více investice růstu, schopnosti pracovních míst a větší inkluzivita. Také děkuji. To ostatně, kterou... Děkuji, tím uzavírám debatu a to je byla to skvělá debata na konec našeho mandátu. Děkuji za spolupráci, budeme hlasovat zítra a příští zasedání přeběhne rovněž zítra od 8.30 do 14 hodin. Pořád jednání byl zveřejněn a je k dispozici na stránkách Evropského parlamentu. Končím debatu. Mm, nebo chtěl jste něco říci? Pane předsedo, já bych jménem tohoto pléna chtěl poděkovat také vám za skvělé vedení schůze a přeji vám všechno nejlepší. Děkuji a doufám, že se sejdeme taky eh, za jiných okolnosti při jiné příležitosti. A možná, možná také u vás v Rakousku. Děkuji vám děkuji bardzo.